A já úvodem dám slovo paní kolegyně Dino na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. V předvečer 50. letého výročí nezávislosti Konga tak podle mě je důležité, aby Evropský parlament se vyjádřil k vraždě pana Šebaji. Pan Šebeja to je, byl obhájce lidských práv, předseda nevládní organizace Hlas bez hlasích, je to slavný aktivista a byl zavražděn 2. června ve svém voze v Kinshase a jeho šofér, pan Fidel Banana, tak ten ani nebyl zatím nalezen. Mám nasledující otázky. Z jakého důvodu byl, umř- byl zabit? Kdo ho zabil? Já mám za to, a to se říká i v usnesení, že je třeba vytvořit důvěryhodnou, seriózní, transparentní, nezávislou vyšetřovací komisi, aby se zjistila pravda o smrti pana Šebeja Bahizíra a zmizení jeho šoféra. Víme, že obecně se situace aktivistů v Kongu zhoršuje a celá řada aktivistů, jako pan Pascal Bagumbulu, ten byl zabit v roce 2005, dále několik novinářů a řada dalších aktivistů, tak jejich vraždy nebyly objasněny a e, vojenské konžské orgány e, provádí sice jakési vyšetřování, ale velice neregulérní. Proto je třeba zjistit, kdo za to zodpovídá, předvést ty osoby před soudy v souladu s konžským prádlem a v souladu s mezinárodními nástroji na ochranu lidských práv, aby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 ty eh, eh, eh, zločince, tyto zločince, kteří zabili no, novináře i pana je to je nezbytné. A i smlouva z Kotonu hovoří o dodržování lidských práv a principu vlády práva, právního státu a tudíž Evropská unie musí věnovat velkou pozornost tomuto, až bude vyhodnocovat smlouvu. Je třeba, aby konžské orgány zcela respektovaly Eh, chartu lidských práv eh, přijatou OSN v roce 98 a aby i eh, respektovali opatření OSN z roku 2008 s cílem chránit práva těchto obhájců a to je něco, co musíme jasně Kinshase naznačit u příležitosti toho výročí 30. června. Děkuji paní kolegyně Dura a nyní pan kolega Kačmarek na jednu minutu. Pane předsedo, dámy a pánové, včera jsme jste hovořili o ochráncích lidských práv obecně ve světě. Dnes tady máme velice konkrétní eh, případ pana Šebeje, který byl také obráncem lidských práv. Zdá se, že byl zabit za to, čím se zabýval. My přesně nevíme, kdo to udělal, ale museli k tomu mít důvod. Je tady ovšem jedna věc, eh, kterou nevíme, eh, pardon, kterou víme. Eh, jeho cíle byly v souladu s cíly ochrany lidských práv a občané, bylo to v situaci, kdy občané byli ohrožováni na lidských právech vlastní vládou. E, tento zločin musí být vyšetřen, musí být vyšetřen důkladně a nezávisle a to žádáme ve své rezoluci. Děkuji vám, pane kolego, a nyní paní Veržiad na minutu a půl. Eh, l'assassinat de Floride... Vražda Floriberta Šebeji Bahiziriho, eh, a který byl výkonným ředitelem eh, nevládní organizace Hlas těch, kteří nemají hlas, byl předvolán na policii, ale cestou byl zavražděn i zmizel jeho šofér, což je symbolické pro stav lidských práv v Kongu. A proč jeho rodina ani nedostane jeho mrtvé tělo? Pan Šebeja byl znám svými názory, kdy jasně vystupoval proti činitelům. On kritizoval pravidelně ten stav lidských práv v médiích, u nevládních organizacích a e, ani ne, nevíme, kolik těch aktivistů a e, novinářů je mučeno, vražděno, zatýkáno a v roce 2005 to byli Franken Giga, Eh, omlouvám se, Enkike a jeho manželka Empaka Serge Mašeja v roce 2007, Imdal Mamučimbo v roce 2008 a další a další eh, jsou mezi nimi. A ještě o to hůře, ten, eh, tato země vydala zatykač tu panu Bosko Kanda a gonžská vláda mm, mm, Eh, se chová tak, že se tam zhoršuje i ekonomická situace. V podstatě tam je občanská válka, eh, na, eh, masakry, znásilňování a to je již běžná věc tam. A i přesto všechno smlouva mezi EU a Kongem by měla apelovat na dodržování lidských práv. Pane předsedo, já mám Děkuji vám, pane. Pane předsedo, já se omlouvám, ale já mám dvě minuty. Já mám dvě minuty. Máte, máte minutu a půl. Pane kolegyně, měla jste minutu a půl a já jsem vás nechat, nechal mluvit 1 minutu 45 vteřin. Já jsem sice velkorysý, ale dále už to nejde kolegové by neměli si uzurpovat řečnický čas na úkor jiných, tak to by to nešlo. Nyní paní kolegyně Šáke. Pane předsedající, Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, chci zde hovořit jako spoluautor návrhu tohoto usnesení. V listopadu to znamená již za několik měsíců, budou zástupci Evropského parlamentu účastní e, v Koňské demokratické republice. Budou se účastnit dalšího zasedání e, smíšeného výboru e, Evropské unie a AKT. Otázkou je, jaký tam, jak se máme chovat když se budeme dívat do tváří našich hostitelů. Myslím, že nemůžeme mlčet. Je to totiž otázka nesmírné důležitosti. Obrana lidských práv nemůže být pouze prázdnými řečmi. Musíme, eh, musí to být otázka, která neprojde politikum tak lehce. A je to také otázka lidská práva jsou věcí, za kterou někteří pokládají své životy a Evropský parlament musí zde na to upozorňovat. Děkuji. Děkuji, pane kolego Čelenský. Omlouvám se, přehlédl jsem vás. Teď má slovo paní kolegyně Šáke. Paní kolegyně Šáke zde není. Takže tolik eh, autoři. A nyní zástupci frakcí. Jako první pan kolega Posled na jednu minutu. Pane předsedo, Pan Šebeja Bahizire a jeho strašlivý osud, to není nic ojedinělého. Je to spíše špička ledovců, ledovce. A to nejen v Demokratické republice Kongo, ale v Africe jako takové. Kongo je fantastická země kontinent by celý mohl být velice plodný. Eh, je tam přírodní bohatství, které by mohlo nechat zbohatnout eh, celý tento kontinent. A energie má také dost. A dobře fungující právní stát by byl schopen se postarat o pořádek. Bohužel opak je pravdou. Je zde destabilizace, která se nejenom odehrává uvnitř Kongu, ale exportuje se také do jiných zemí. A toto by ovšem mělo všechno být Patřit k těžištím naše, naší exportní rozvojové politiky pomoci. Toto bychom měli skutečně zaměřit na Kongo, eh, neboť je, správné, je to správné. Bude se tam konat také eh, správná na příští konference, což je dobře. Nyní paní Krety. Velice děkuji. Velice děkuji. Abych také chtěla odsoudit tento ohavný zločin proti jednomu z nejvíce respektovanějších obránců lidských práv jméno eh, té nevládní organizace, kterou vedl, kterou vedl pan Floribert eh, Čebeja, je typická. Je to, tedy znamená to hlas těch, kteří žádný hlas nemají. On, se, on celý ten mm, svou činnost tím zasvětil, také byl během roku zatčen, protože upozorňoval například na korupci v armádě a zemřel velmi násilnou smrtí. A také to, jak zemřel, to také souvisí eh, s tím, jak, jak to vypadá v Kongu. Jsou tam, jsou tam, je tam sexuální násilí, ehm, také popravy, také další zločiny. Myslím si, že Evropská unie by se měla eh, zaručit za to, že tam bude řádné transparentní šetření, které objasní to, kdo je vinen za tuto smrt a Ehm, vláda Koňské demokratické republiky musí zaručit, že už tady přestane být beztrestnost. Ehm, v této zemi byla občanská válka, ehm, dochází tam stále k hromadným znásilňováním, k násilnostem a myslím si, že OSN by se tam také mělo účastnit tohoto, tohoto vyšetřování. Děkuji. Děkuji a jako další pan kolega Koval na jednu minutu. Děkuji pane předsedající. předsedo. Já jsem přesvědčen, že dnes stojíme tváří v tváří tomu, že kdykoliv Afrika žádá o podporu nebo spolupráci ze strany Evropské unie, e, my se snažíme vyhovět, my se snažíme pomoci. A dnes jsme v situaci, kdy máme určitý standard ochrany lidských práv, tedy určitá pravidla, podle kterých se mají vyšetřovat zločiny a my se těchto pravidel musíme pevně držet. Klíčové v této souvislosti je, že zde máme rezoluci, která žádá vyšetřovací komisi. Děkuji vám, pane kolego Kovale. A nyní jednotliví řečníci. Pan kolega Kelam na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Bohužel zabití pana Bázíreho před dvěma týdny není ojedinělá tragédie. Jak prohlásil speciální zpravodaj OSN, je zde silné podezření na politickou zodpovědnost. Politické vraždy jsou součástí sílící kampaně na zastrašování bojovníků za lidská práva, obětí a svědků. Jsme toho svědky posledních pět let. My vyjadřujeme Eh, smutek a soustrast rodině pana Bahazireho. Vyzýváme radu a komisi, aby vyvíjeli tlak na místní orgány v Demokratické republice Kongo, aby zajistili normální podmínky pro obránce lidských práv a aby zjednali spravedlnost. Děkuji vám, pane Kalamé. Nyní paní kolegyně Korhola na jednu minutu. On hyvä, että pystymme nostamaan se Beijan tapauksen täysistuntomme no- Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že je velice dobré, že hovoříme o této otázce zde na plenárním zasedání. Tento muž byl odvážný obránce lidských práv a demokracie, který působil v Kongu. A byl také pronásledován orgány, byl persekvován. My, nejsme, my jsme nebyli schopni ho ochránit. a to, že e, stále více lidí v Kongu usiluje o to, aby chránili lidská práva, to je trend, který pokračuje několik let a v minulých letech však také byly e, zabíjeni tito obránci lidských práv. Musíme zdůrazňovat jednu důležitou věc. Musíme Eh, zajistit to, aby eh, lidé v Kongu mohli sami rozhodovat o svém osudu, aby mohli sami rozhodovat o své budoucnosti. Také bychom měli eh, bojovat proti korupci na úrovni místních orgánů, policie a armády. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně. A nyní pan kolega Preda, také na jednu minutu. Pane předsedo, za prvé já chci vyjádřit soustrast rodině eh, Floribera, Floriberta Šebrej Bahirzereho. A eh, on eh, byl velkým bojovníkem za lidská práva, jeho vražda není akceptovatelná, je třeba to odsoudit, jak řekli kolegové. Je třeba zahájit nezávislé transparentní vyšetřování, abychom zjistili, jak byl zavražděn a i Mm, do toho by se měli zapojit OSN, protože eh, jak řekl zvláštní eh, zpravodaj pro OSN, mm, tak zde jsou určité indicie, které říkají, že tam i do té vraždy byly zapojeny určité oficiální úřady. A ta vražda je eh, takovým varujícím signálem. Je to takový trend v posledních letech v Kongu. V Kongu jsme viděli, jak eh, byla zabeta celá řada aktivistů, novinářů a konžské orgány eh, by měly bojovat proti beztrestnosti těchto osob. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji vám, pane kolego Predo a nyní systém Catch A, takže nezapsaní e, řečníci paní kolegyně Styler na jednu minutu. Thank You, uh, Mr. President. I'd Like to... Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat autorům tohoto usnesení. Myslím si, že zabití Floriberta Čebeja Bahzehirého 2.6.2010 vede k určitým, k tomu, aby organizace a dokonce i pan Kimun volají po vyšetření. Byl to významný Eh, obránce lidských eh, práv a to vedlo k tomu, že byl velice často pronásledován ze strany policie. A také podle toho, jak jsme to pochopili, tak 2.6. navštívil také policejní stanici, byl předvolán k policejní stanici a my nevíme vlastně, eh, jak to bylo a až tedy bylo nalezeno jeho mrtvé tělo 2.6. Doufám, že komise a rada bude tlačit na to, abyste bylo vyšetřování a také je důležité najít určité záruky, že jeho rodina bude v bezpečí. Myslím, že za těchto okolností je to na nás. My všichni eh, musíme eh, brát to, že eh, lidská práva jsou normální, že to je běžné, ale on za ně bojoval a dokonce za ně zemřel. Myslím si, že to musíme respektovat. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně Sálerová. Tím končí eh, naši řečníci. Ještě pan Tenok. Pane předsedo, eh, Toto je eh, jedno z nejhorších případů po zajedu Změna jména této země ovšem nezměnila kulturu v této zemi Eh, je celkem běžné, že se vyhrožuje žurnalistům, někdy jsou zabíjeni a eh, pan Šebia Bahiziri je jenom dalším v dlouhé eh, řadě zavražděných. Já musím říci, že by bylo třeba, aby Evropská unie zdvojnásobila svoje úsilí o posilování občanské společnosti. Domnívám se také, že to, že je beztrestnost a chaos eh, vede k určité kontrole nad přírodními zdroji eh, této země. Já si myslím, že by bylo velice dobrým a důležitým krokem vpřed, kdyby se podařilo na tomto případě například vyřešit problém bezzákonnosti. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego Tenoku, a pan komisař Dali nyní dostává slovo. Pane předsedové, pane předsedo, vážení členové eh, poslanci. Komise se dozvěděla o eh, smrti Floriberta Čebej s velkým smutkem, protože byl velmi známým, věhlasným bojovníkem za lidská práva, byl eh, šéfem organizace hlas těch, kteří hlas nemají a on jednal pravidelně s komisí a byl představitelem jedné z nejvíce respektovaných organizací a mm, Vypadá to, že jeho smrt, ano, byla vraždou a e, mělo by se to dostat e, e, před oficiální soudy, Mezinárodní soud a měla by se tím zabývat mezinárodní komunita, mezinárodní společenství. Eh, Evropská unie, stejně jako celá řada členských států i Spojené národy, i stejně jako Spojené státy, tak všichni vyjádřili Eh, svoji obavu a apelovali na vyšetřování, tak aby se zjistila fakta, aby viníci byli potrestáni, aby věc byla řádně prošetřena a aby viníci byli předvoláni před soud. Pan prezident Kabila vyjádřil přání osvětlit eh, tyto události. Někteří podezřelí z policejních kruhů byli již zatčeny a i <clears throat> byl <clears throat> odvolán dočasně z funkce šéf policie i byl povolán nizozemský lékařský forenzní tým, který eh, provedl eh, ohledání těla a i zde skutečně to vypadá všechno, že orgány chápou, že je třeba zahájit eh, důvěryhodné transparentní vyšetřování. Nicméně Evropská unie bude úzce sledovat vývoj této věci spolu s členskými státy a s cílem Eh, mm, dospět k rychlému rozuzlení. Evropská unie i by uvítala, aby příslušná vláda bojovala proti beztrestnosti vyníků a my hodláme to eh, podporovat a chceme tedy, aby eh, Kongo plnilo své závazky vůči lidským právům a právnímu státu. Děkuji. Děkuji, pane komisaři Dali. Tím je diskuse uzavřená. Eh, bylo podáno šest návrhů na eh, šest návrhů na eh, usnesení frakcí socialistickou, zelenou, lidovců, levice, ECR a liberálu. Hlasování se odehraje po skončení debaty. Další bod na programu je Nepál. Já dám nejdříve eh, slovo autorům tohoto usnesení, bude to nejdříve paní Geringer de Odenberg. Děkuji, paní předsedající. Eh, Benjamin Franklin powiedział když. o... Děkuji.